Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια... Πρώτο θέμα της ημερήσιας... Α, συγγνώμη, κύριε Σασόλη. Tedy nyní máme... Ano, omlouvám se, pane předsedo. Děkuji. Včera večer italská policie zatkla pět lidí, která připravovala atentát na našeho kolegu, Rosaria Kročetu, který je poslancem tohoto parlamentu a bývalým starostou sicilského města Gela. Podle soudců dnes od 20. ledna mohl ten atentát být spáchán kdykoliv. Belgické úřady zatím ještě neposkytly panu Kročetovi žádnou eskortu a žádnou ochranu. V Itálii, jak ví předsednictví parlamentu, vyzývám předsednictví k tomu, aby vyjádřilo solidaritu s naším kolegou, aby tedy Evropský parlament vyjádřil solidaritu a zaručil se za adekvátní ochranu poslance Kročety v jeho aktivitě evropského poslance. Děkuji. Ευχαριστώ θερμά κύριε Σασόλη. Είχατε απόλυτο δίκιο να θέσετε το ζήτημα αυτό στην Ολομέλεια. Tedy, tady jste se vyjádřil v plénu. Děkuji, že jste nám to sdělil. První bod našeho jednání je volba Evropského veřejného ochránce práv dle článku 104, 204 eh, našeho řádu. Mám tady tři kandidatury a přečtu je v tom pořadí, v jakém jsou abecedně pan Botoli, pan Diamantoros a pan Pierre-Yves Monet. Tady podle většina odevzdaných hlasů rozhodne. Nyní pokračujeme v angličtině. Uh, abychom um, zajistili, že máme dostatečné množství uh, poslanců, 368 nejméně. Já vím, já vím, že vás víc, ale přesto to zkontrolujeme a vám se to bude stejně, vás to bude bavit, protože já vás musím, přes, eh, musím vám říci, že toto bude velice sporné hlasování. Dovolte, abych teď zopakoval všechny instrukce, které máte všichni před sebou ve svých vlastních jazycích, předpokládám za prvé. Ehm, musíte kursorem, kurzorem ukázat na jméno kandidáta, kterého ehm, jste si zvolili. Na to jsou tam dva modré knoflíky, potom zmáčknete ehm, knoflík plus potom se rozsvítí eh, to modré světlo, ne to zelené, ne to oranžové, ale to modré. A to pro všechny. A pak se objeví hvězdička před jménem daného kandidáta. Jestliže eh, chcete pouze naznačit, že jste tady, ale nechcete hlasovat, potom, budete, potom stisknete ten knoflík nula. Za třetí, můžete eh, změnit svoje rozhodnutí tím, že provedete novou selekci toho původního kandidáta, zmáčknete knoflík 0 a potom kursorem zajedete ke jménu druhého kandidáta a zmáčknete knoflík plus. Vzhledem k tomu, že toto je mimořádně komplikované, rozhodli jsme se si to nejdříve zkontrolovat. Ty tři kandidáty, které, které máme, v, alfa, v, opět v abecedním pořádku, což také vlastně vyzkouší kulturní znalosti vašeho poslance, je Picasso, Renoir a Van Gogh. Takže jste připraveni. Zahajuji hlasování. Všichni by měli hlasovat, měli byste tedy najet příslušným způsobem kursorem, zmáčknout příslušný knoflík ne, El Greco tam není, ne. Já bych býval navrhl El Greca, kdyby se mě někdo ptal. Ne, hlasovali jste všichni? Takže končím hlasování. Končím hlasování. Van Gogh dostal 240, Renoir 238 hlasů a e, Picasso 166 hlasů. Čili rozdíl mezi prvními dvěma kandidáty byl velice malý. Myslím si, že teď tedy jsme připraveni přejít k opravdovému hlasování. Čili teď musíme vložit nový seznam. Máme úplně stejný systém. Ehm, vy tleskáte, protože kvůli Van Gogovi nebo z jiného důvodu? Promiňte, pane předsedo, ale ten můj strojek nefunguje. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμαζόμαστε και σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε. Tedy nyní se zkusíme už soustředit na samotné hlasování. It appears that Mr. Van Gogh wants to be... E, Zdá se, že i pan Van Gogh chce být ombudsmanem a odmítá e, stáhnout své jméno ze seznamu. Είμαστε έτοιμοι. Archíři i přifofory. Tedy začínáme hlasování. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Hlasovali všichni. Konec hlasování. συγκέντρωσαν ο κύριος Διαμαντούρος 340 ψήφους Dobře, pan Diamantoro 340 z těch 678, pan Monet 289, pan Botoli 19 hlasů. Což znamená, že pan Diamantoros je zvolen hned v prvním kole na eh, stanovisko Evropského veřejného práce práv. Pokud chce, tak se může přihlásit o slovo. Je zde mezi námi. Srdečně gratuluji. Vím, že i jiní kandidáti eh, za sebou mají eh, těžká slyšení, všichni tři by samozřejmě by byli hodní tohoto úřadu, této pozice. Máme tady mezi sebou pana Diamantorose. Jménem komise dávám slovo teď paní komisarce Wallströmové. Děkuji, děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Nejprve dovolte, abych já poblahopřála panu Diamandrusovi k tomu, že byl znovu zvolen evropským ombudsmanem. Tak, jak uvedl své zprávě za loňský rok, řekl, že nejdůležitější je podpořit a posílit evropskou důvěru, to znamená důvěru evropských občanů. A my eh, to všechno podporujeme, máme významnou úlohu v tom, abychom eh, podpořili tyto snahy a to jak instituce, tak jednotlivci. Vztahy mezi komisí a ombudsmanem byly vždy mimořádně dobré, mimořádně konstruktivní a naše spolupráce vždy byla velice produktivní. Musím říci, že tým Evropského ombudsmana i on sám velice e, pomohli e, při e, zlepšení kultury e, spolupráce s komisí. Také jsme z, kritiky, z kritiky se velice poučili. Uvědomili jsme se také, že v současné době existuje větší ochota dosáhnout e, přátelského e, řešení. Komise i nadále bude sledovat činnost ombudsmana a bude vždy přijímat ráda jeho návrhy. Myslím si, že eh, doba, eh, která je před námi, bude velice zajímavá pro ombudsmana, nabude eh, mu, nabídne mu nové možnosti, tak jak je upravuje Lisabonská smlouva. Jak víte, jeho pravomoce jsou zakotveny v chartě práv. Jsem přesvědčena, že ombudsman přispěje k dalšímu posílení demokracie, k dalšímu posílení transparentnosti Eh, institucí, které budou vnímat svoji roli jako roli poskytovatele služeb. Čili ještě jednou bych vám chtěla srdečně poblahopřát eh, a chtěla bych vám popřát, abyste se úspěšně zhostil všech úkolů, které jsou před vámi. Děkuji. Děkuji paní Valstromové z komise. Nyní máme na pořádu jednání hlasování eh, podle zjednodušeného řádu paní Hübnerové. Tam jde o dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Madeiru a na Azory. Tady máme různé jazykové verze a pozměňovací návrh. Tady je. Zahajuji hlasování.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 dokud se vše nevyřeší, tady pan Andora by ještě chtěl něco říct. Chtěl bych, aby složil přísahu podle článku 204 eh, odstavec 7 jednacího řádu. To je eh, přísaha před Evropským soudním dvorem a nyní už začne hlasování, které už jsem kdysi eh, uvedl zde předtím. Konec hlasování přijato 628 ehm, hlasy. Gratuluji paní Hübnerové a nyní máme eh, zde návrh rozhodnutí Evropského parlamentu o návrhu na člena Komise pro výběr soudců a generálních eh, advokátů Soudního dvora a tribunálu v souladu s eh, smlouvou, pracovní smlouvou tribunálu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato, srdečně blahopřeji. A nakonec... Τέλος, η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης. Máme poslední bod programu, což je zpráva paní Evy Žoli, druhá revize dohody o partnerství AKT, dohoda z Kotonu. Kdo kdo se chce vyjádřit s eh, k pozměňovacím návrhům, hlasování, zahajuji konec hlasování. Přijato 496 eh, hlasovalo pro, pak druhý pozměňovací návrh, jmenovité hlasování. Otevírám, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato 397 kolegů hlasovalo pro. Prosím, máte slovo. Uh, we will send a technician, Ms. Glenn. Paní Glenn? Tria. Třetí pozměňovací návrh. Jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 392 hlasů pro. Opozměňující návrh 4, jmenovité hlasování, zahrají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 509 hlasů pro, pane Šulci. Děkuji za podporu. Pozměňující návrh 5, jmenujte hlasování, zahajuji. Konec hlasování. Zamítnuto. 344 hlasů bylo proti. A přecházíme k konečnému pozměňovacímu návrhu. Teď už je, se jedná o celkový text. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Srdečně gratuluji paní Žoli. Nyní přecházíme k zdůvodnění hlasování nejdříve k volbě Evropského veřejného ochránce práv, pan Juan Senior. Con questo voto il Parlamento Tímto hlasováním Evropský parlament